Eh, buenos días, colegas. Abrimos. Kolegové, začneme. Zahájíme schůzi a bod eh, číslo jedna, to je prohlášení komise o eh, dodržování národních mechanismů v oblasti stanování mest a důchodu zde máme pana komisaře Johannese Hána, kterému okamžitě dáme slovo a zároveň ho chci přivítat. Vítejte, pane komisaři, zde v parlamentu a na této rozpravě. Máte slovo, abyste nám představil prohlášení, respektive tedy sdělení komise. Děkuji. Signor Presidente, honorable members, thank you very much for this... Děkuji, pane předsedající, dámy a panové poslanci. Eh, děkuji vám za příležitost vysvětlit něco k tomu, co se říká a není pravda o jirském programu. Byly stanoveny určité podmínky v memorandu o porozumění a dochází zde k právnímu sporu s článkem 153 částí tohoto článku. A sice jde o konflikt v oblasti sociální politiky. Nicméně ekonomický program ekonomické pomoci není sociální program, nespadá po žádných 153, jde o program finanční pomoci, který má za účel a za cíl pomoci místní vládě obnovit důvěru v hospodaření a finanční politiku. Proto byl schválen podle článku 122 odstavec 2, eh, který se zabývá finanční pomocí toto bylo vyvoláno mimořádnou situaci, která se vymchá kontrole jeské vlády. Šlo zde o specifikování ekonomických podmínek, které jsou benchmarky, jež se mají dosáhnout v rámci programu hospodářské pomoci. Jsou zde stanoveny podmínky a tyto podmínky jsou zároveň závazky členských zemí. Jde o v akce EU v příslušných eh, oblastech. Mnoho z těchto podmínek, jako je třeba snížení minimální mzdy, jsou de facto také součástí balíčku úsporných opatření irské vlády. Cílem těchto podmínek, které se týkají také trhu práce, je snížit nezaměstnanost a vtáhnout na trh zejména příslušníky nejvíce ohrožených oblastí. Celé toto je třeba vnímat v souvislosti s aktivačními politikami a s úsilím o modernizaci sociálních systémů. V Evropské unii patří minimální mzda určená v Irsku k nejvyšším, je druhá nejvyšší. A my jsme viděli, že eh, v roce 2008 eh, silně narostla nezaměstnanost a tento trend pokračoval v následujících letech. Eh, snížení minimální mzdy bylo provedeno na úroveň roku 2007, to je na úroveň předkrizovou. Dále se toto týká otázky kolektivního vyjednávání. Šlo o to, aby byl tento proces eh, vyváženější a spravedlivější pro všechny eh, zainteresované strany. A opět eh, toto odpovídá paktům, jak byly uzavírány eh, mezi zástupci pracujících a vládou a eh, které nakonec vedly k úspěšnou irské ekonomické politiky. Naše opatření byla přivítána a nyní irská vláda provádí revizi způsobem, který uznává do sociálního dialogu a zahrnuje všechny eh, sociální partnery a respektuje zákony EU. A konec konců příslušná opatření se netýkají pouze trhu práce, ale také otevírání trhu eh, například úprava a regulace tam, kde je regulace nadměrná. Toto by mělo vést k příznivějším spotřebitelským cenám a zvýšení eh, produktivity. Děkuji, pane komisaři. A nyní zde máme řečníky za politické skupiny a za EPP. Kolega Gay Mitchell má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři. Včera Nová národní vláda eh, byla zvolena eh, v Irsku eh, a jsou to strany, které tedy jsou součástí EPP a ta druhá tedy socialistů v tomto parlamentu a tato vláda bude opět i diskutovat o tom podpůrném programu EU a měnového fondu. Ale hm, hodně lidí se bojí, že ty podmínky stanovené v tom programu podpory EU a MMF jsou příliš striktní a jsou velkým přemenem pro běžného občana, který musí eh, nést důsledky chyb bank eh, a mm, vlády. A mm, je třeba si uvědomit, že ta nová vláda eh, se rozhodla, že tedy zvrátí, přehodnotí tu otázku snižování minimální mzdy, ale Irsko, mm, jak víme, v 80. letech bylo na stejné cestě i e, celá řada těch těžkých podmínek v tom programu podpory jsou nezbytné. Pokud chceme oživit veřejné finance, e, musíme e, tedy vlastně si utáhnout opasky, abychom umožnili růst. Já vítám návrh komise, který se týká tedy těchto mest a tak, jak řekl zde pan komisař Hán, a já bych chtěl apelovat na komisi, aby se tím zabývala co nejdříve. Komise zdůraznila, zmínila, že zde jsou opatření, které mm, mm, eh, lze tedy přijmout pro udržitelnost veřejných financí, to akceptuju, ale nemůžeme nést všechno to břemeno najednou, musíme ho rozložit. Irové již na sebe vzali odpovědnost v této věci. Vlastně oni i na sebe vzali odpovědnost jiných lidí jinde, protože my jsme neměli jinou volbu. A co jsme udělali, to je důležité nejenom pro Irsko, ale pro Evropu a eurozónu. My, eh, eh, ne, my eh, ale nemůžeme tedy nést vše a ne, nemít žádnou zodpovědnost za svůj vlastní osud. Takže prosím, ne, ne, neklaďte na nás takový náklad, který my neuneseme. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Micheli. A nyní za mm, socialisty a demokraty má na minutu a půl slovo pan Hughes. Thanks very much, President. Děkuji, pane předsedo. Toto memorandu eh, vyžaduje v Irsku snížit minimální mzdu a dále eh, revidovat systém kolektivního vyjednávání. Já si nemyslím, že toto lze nějakým způsobem spravedlivě zdůvodnit. Eh, komise by měla podporovat sociální dialog, nikoli ho podkopávat, dále respektovat autonomii sociálních partnerů. Eh, článek 123 jasně vylučuje zasahování EU v těchto oblastech memorandum nadále trvá na eh, osekávání sociálních služeb, klíčových veřejných služeb a redakci, redukci penzí eh, pracovníků veřejného sektoru. Unie by ovšem měla chtít eliminovat nerovnost, bojovat za zaměstnanost a proti sociálnímu vyloučení. Nicméně eh, nelze tyto věci takto smířit. Lidé určitě tyto myšlenky eh, odmítnou. Odmítnou, že je nutno především škrtat, je třeba investovat také do eh, vzdělávání a tak dále, ne jenom redukovat veřejné služby a podobně pokud chceme pokračovat v tom, aby se podporovalo protievropské myšlení, tak eh, toto je ta nejlepší cesta. Děkuji, Děkuji pane Hughes, a za ALDE, za liberály, na dvě minuty má slovo paní Marian Harkin. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Evropa nám říká, že Memorandum of Understanding bylo vyhotoveno podle článku 1.1.2 část 2, ale co se stane, když nějaký článek smlouvy je v rozporu s jinými články smlouvy, jak řekl Stephen Hughes, položil otázku, jak my rozhodneme o té hierarchii. Je to v rozporu s článkem 1.5.3 a i s článkem 9 sociální klauzule kterou jsme tady citovali často, když se hovořilo o tom irském balíčku. A Evropa by měla vzít do úvahy všechny požadavky a podobně, aby zajistila eh, boj proti sociálnímu vyloučení. A co článek 28 Charty základních práv, kde zaměstnanci mají právo vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy. A v případech konfliktu zájmu Mm, mohou eh, stávkovat, eh, aby hájili své zájmy a celá řada irských eh, pracovníků asi je v takové situaci teď. A jak tedy vyřešíme ten rozpor mezi těmi články ve smlouvě? Další otázka, pane komisaři. Vy říkáte, že Memorandum of Understanding je zcela na odpovědnosti irské vlády a že Evropská komise eh, byla pouze mm, požádána, aby souhlasila a předpokládáme, že vy mm, máte pravomoc eh, všechno toto udělat a vy říkáte, že ano, tak proč jste nevyvinuli úsilí nějaké, abyste snížili bonusy vyplácené v bankách? Proč jste nezajistili, že ti, kteří mají největší platy, že také do toho přispějí. A e, e, e, já souhlasím zcela s tím, co řekl Stephen Hughes to jenom nahrává těm protievropské, evrop, evropsky naladěným. Eh, a jak tedy komise mm, to mm, eh, hodlá s tím, co komise s tím hodlá udělat eh, a jak s těmi minimálními mzdami, které jsou zakotveny v kolektivních smlouvách. A já se ptám, kdo rozhoduje? Je to soudní dvůr nebo kdo rozhodne, že články smlouvy jsou v konfliktu a že komise jedn, a jedná tak, že vlastně tyto články eh, se dostanou do konfliktu. Děkuji paní Harkin a za zelené na dvě minuty a půl má slovo paní Cornelisen. I understand the já chápu mm, pocit naléhavosti, eh, s jakým komise se snaží eh, řešit ekonomickou krizi a zadluženost, která ohrožuje stabilitu eura. Chápu také, že e, zemím, které musí využívat stabilitní mechanismus Evropské unii, jsou ukládány podmínky. Přesto se mi zdá, že komise byla příliš selektivní ve výběru e, opatření. Na jedné straně e, téměř každé z těchto opatření vypadá, jako by bylo legální, pokud se týče škrtání ve výdajích minimální mzdy a penze. To byly první proměny, které se upravovaly, ačkoliv toto nespadá do kompetencí EU. Na druhé straně komise si stěžuje na eh, nedostatek unijních kompetencí tam, kde se hovoří o eh, mimořádně nízké, mzdě, pardon, mimořádně nízké dani pro podniky. My chápeme, že tato krize si žádá mimořádná opatření, ale proč komise tak spěchá eh, upravovat minimální mzdy, což eh, postihuje mnoho lidí a e, eh, váha a pouze čekáme na opatření, která by zasáhla také bankovní sektor. Myslíme si, že používání kompetencí Evropské unie je zde velice jednostranné. Samozřejmě, že tento přístup eh, vede k euroskepticismus a dá se říci, že v době krize se Evropská unie snaží zasahovat do sociálních záležitostí a škrtá. Evropská unie by byla důvěryhodnější, eh, kdyby jste se zasazovali a za minimální standardy, například v sociální oblasti. Ano, my chceme eh, ekonomické vládnutí, ale chceme, aby bylo vyvážené, aby bylo fiskálně stabilní a aby bylo zároveň sociální. Pokud ne, pak ti nejslabší eh, zaplatí cenu za to, co nespůsobili. Děkuji paní Cornelisen za mm, mm, GUE na minutu a půl má slovo kolega Thomas Hendl. Pane předsedo, dámy a pánové, záchranné fondy měly eh, jaksi ochránit členské státy EU před platební neschopností, ale mají dopad na občany protože to jsou brutální úsporné programy a navíc komise se nyní ještě jaksi vměšuje do národních eh, politik mest, je to absurdní a myslím si, že opravdu se mi chce plakat, když zde slyším tu věcnou argumentaci, že se to vůbec tak nemyslelo, že se to nemyslelo sociálně politicky. Tento argument není přijatelný, mzdová politika není záležitostí Evropské unie. Tato politika komise je v naprostém rozporu s hlavními myšlenkami Evropské unie. Evropská unie nebyla nikdy projektem pro mzdovou konkurenci směrem dolů a pro sociální dumping. My se tady dočítáme o tom, že platy jsou příliš strnulé a že tato strnulost je třeba odstranit. Dále se dočítáme, že platy by měly odrážet podmínky na trhu, ale já říkám, dámy a pánové, tady hovoří barvoslepí o barvě. Lidé, kteří jsou schopni něco takového napsat, tak nemají vůbec žádný pojetí, nejí o systémech kolektivního vyjednávání, oni zasahují do tarifní Autonomie zasahují do práv sociálních partnerů a vedou sociální dialog ad absurdum. Já říkám, že je důležité, aby eh, parlament se postaral o to, aby byla ochráněna, eh, ochráněno kolektivní vyjednávání a aby se, ne, a aby se zabránilo dalšímu odbourovávání sociální vymožeností. Potřebujeme opatření proti kontraproduktivních opatření na úspory, tedy v rámci úsporné politiky. Děkuji. Děkuji za EFD. Na minutu a půl má slovo pan Clark. Pane předsedající, to se netýká pouze Irska. Chtěl bych připomenout, že penze vždycky byly exkluzivní kompetencí eh, členských zemí. A tady opět hovoříme o jakési koordinaci penzijních eh, systémů. Takže Eh, eh, chcete snad dokonce harmonizovat mzdy? Já doufám, že ne, protože podle smluv také mzdy jsou exkluzivní kompetencí eh, členských zemí. Ano, hovoříte tady také o rovnosti. Nebo jiný případ, klima. Když se podíváme na země, které leží na severu, jsou daleko eh, bohatší než třeba země ve Středomoří a přesto mají eh, starosti se sněhem a podobně. Ale samozřejmě, že v takovéto situaci nemohou být mzdy úplně stejné. Evropská unie eh, chce stanovat minimální mzdy a chce stanovovat odchody do důchodu, ale to je přece proti smlouvám. Harmonizace mzdové politiky a penzijní politiky je nejenom váš cen, ale to je také nelegální. Jsou to kompetence volených vlád. Děkuji, pane Clarku, tím končíme eh, s, mm, mm, mm, za nezařazené pan Hans-Peter Martin a skončíme s tímto kolečkem. Ickar je mm, tragickým historickým příkladem, ze kterého se můžeme něco naučit. Nejdříve se Irsko neustále oslavovalo jako příklad pro vzor pro nové členy, které vchází do Evropské unie, i když již tehdy vlastně se tam podporovaly zcela špatné politiky, které potom vedly k tomu, že do, na, došlo tedy k bublinám v eh, odvětví nemovitostí, pak k problémům v bankovním systému a došlo také k tomu, že ani v daňové oblasti se nehledělo na to, že tam došlo vlastně k daňovému dumpingu. Pane komisaři, jste stejné národnosti jako já, dobře víte, kolik rakouských spisovatelů najednou objevilo, že jsou Irové, protože v Irsku nemuseli platit tak vysoké daně co vlastně tehkrát učinili ty takzvané proevropské síly? Nic, říkali Irsko, je pěkný příklad. A nyní se to všechno zhroutilo. Nyní se tato bublina projevila jako to, co vlastně vždycky byla a mnozí to již tehdy říkali a nyní se říká, že se zde tedy jaksi podporí e, euroskeptické nálady tím, že se přistupuje opět k špatným politikám a má se tím na mysli ten úsporný balíček? Když říkáte, pane komisaři, členský stát se zavazuje sám, dobře víme z historie Světová banka, programy měnového fondu, dobře víme, že v podstatě takovým zemím nic jiného nezbývá. Pokud nyní nebudeme nic dělat řekneme pouze se založenýma rukama, škoda, že Irové Lisabonskou smlouvu neodmítli v rámci druhého referenta. Musíme si uvědomit, že zde máme s tím, co dočinění s evropským konstruktem a to je jakýsi automobil, který, jako kdyby jsme měli vepředu Porsche a vzadu mnohem špatnější auto a to prostě, ono se to k sobě nehodí. Já si myslím, že potřebujeme jasná kritéria, která budou platit pro všechny, potřebujeme ekonomické řízení. Ona, taková ta politika, že se pokročí o krok zpět, pak zase eh, o krok dopředu, ani vlastně nevíme, kam se pohybujeme, to k ničemu nevede. A já chci říct pane komisaře, my si přeci, přeci přejeme mírovou, fungující a sjednocenou Evropu. Tituluj. Děkuji a nyní máme zde řečníky, kteří budou hovořit za sebe a na dvě minuty pan Filip Bulan jako první. Děkuji, pane předsedo. Abychom si eh, připomněli, eh, mm, eh, tak vlastně kvůli té bublině s nemovitostmi musel intervenovat irský mm, stát a sanovat banky. A především i dokonce se říkalo, že v roce 2010 tedy sociální systémy představovaly 32 HDP. A mm, pokud Irsko by chtělo mít přístup k těm podpůrným plánům finanční stability, tak musí reagovat ty požadavky a měnit ty systémy sociální i fiskální, i když to spadá do subsidiarity. My si myslíme, že to není v rozporu. Jako lékař bych řekl, že když je eh, eh, horečka, tak eh, nemá smysl předepisovat aspirin bez toho, aniž bychom řešili, řešili příčiny té horečky. A vlastně ten stát přistoupil k ozdravování financí a snažil se korigovat minulé chyby a i údajně ve čtyřech letech do budoucna to bude znamenat zlepšení HDP HDP o 10%. Banky jsou ozdravěny a jsou mm, mm, připraveny, budou solventní a vlastně i nyní i Evropská unie může eh, eh, půjčovat pro to Irsku, eh, protože vše je solventní. A mm, takže tak, když se bude respektovat princip subsidiarity, tak Evropská unie e, na základě memoranda s MMF e, e, má za to, že tedy ta solventnost půjde pouze tím, že se sníží ty mzdy a důchody bez toho, aniž by se změnily fiskální mechanismy. Já si myslím, že to není to, že by se zde otevřely dveře ingerenci ze strany Evropské unie, že bychom zaváděli něco jako třeba evropskou minimální mzdu. Ne, tady jde o to stabilizovat reformovat eurozónu na základě vzájemného procesu garancí. A zde jsou jiné země, kromě Irska, eh, které mají problémy, eh, které chráníme, ale má to svoji cenu, eh, protože, mm, mm, protože samozřejmě ten stát, když není schopen splácet své dluhy, tak tím ohrozí své vlastní občany. To má svoji cenu. Děkuji, pane Bulan. A chtěl bych vám říci a využít mm, této chvíle a říci vám všem, pokud hovoříte příliš rychle, tak tlumočníci mají s tím potíž a nemohou eh, vás stíhat. Takže já jako osoba odpovědná za multilingvismus, tak musím říci, že teď my v parlamentu studujeme takový jiný systém. Ten systém máme teď takový, že mm, tlumočníci předsedovi dají znamení, že nemohou sledovat to tempo a potom ale předseda má problém vás přerušit. Ten systém, který teď studujeme v předsednictvu, je, že každý z nás eh, na svém místě bude mít tu signalizaci tak, aby nemusel přerušovat pan předseda předseda, ale vy přímo se dozvíte od tlumočníku, že tlumočníci nestíhají vaše tempo, kterým hovoříte. Já jenom bych chtěl využít této chvíle a e, sdělit vám toto zajímavé opatření, protože mě jako předsedu, e, e, mě předsedovi to je těžké vás přerušovat z toho titulu, že mluvíte příliš rychle. A nyní má slovo pan De Rosa minutu a půl. Uh, you, uh, Děkuji, pane předsedající. Memorandum o porozumění v souvislosti s trhem práce je založeno na velice zjednodušeném ekonomickém eh, vnímání názoru, že prostě eh, nižší mzdy vyčistí trh práce, vyjasní ho. Ale to se v praxi nikdy neosvědčilo. A já bych chtěl eh, říci komisi, že my máme z loňského roku přehled o trhu práce, eh, který vede k tomu, který tedy zmapoval jirský trh práce a zjistil, že dochází k snižování mest a zároveň propouštění. Já bych skutečně apeloval na komisi, aby přestala zasahovat eh, do eh, těchto irských záležitostí. My zde máme v Irsku dlouhou tradici, dlouhou tradici eh, vyjednávání a stanovování podmínek a podobně, čili tyto podmínky mohou fungovat i v dnešní krizi. Program ovšem příliš nepomáhá svému účelu, to znamená obnovení růstu jirské ekonomiky. Ve skutečnosti jirská ekonomika je dále v pádu. A to znamená, že tento trh je, pardon, tento program je třeba zrevidovat. Eh, moje strana, která je nyní členem nové vládní koalice, už nyní prohlásila, eh, že tento program bude zrevidován ale vy se stále pokoušíte zasahovat do eh, smluv, na kterých stojí náš trh práce už dobrých 50 let. Současná vláda ovšem chce zachovat tradiční roli sociálních partnerů. Já bych ještě. Eh, pan předseda Prosím, skončete už, protože eh, jste překročil čas. Dobře, děkuji. Děkuji, pane Derosa. Minutu a půl má paní Ilda Figueiredo. Děkuji, pane předsedo. Ta tendence, kterou vidíme v Evropské unii, je velice závažná. Je to tendence, která vlastně bere krizi jakožto záminku pro to, aby mohla tlačit na členské státy a nutit je k tomu, aby snižovali mzdy, aby tedy zvyšovali vykořišťování pracovní síly a zajištili ještě větší zisky pro ekonomické a finanční kruhy a tím přesně ukazují na sociální krutost kapitalismu. Jako by nám nestačily neracionální kritéria paktu stability, kde máme tady ty naváhy Eh, návrhy takzvaného řízení ekonomik, kterému se říká pak konkurenceschopnost je tam zajímavá samozřejmě eh, ta, to opatření, že se přestanou indexovat platy a tak dále. A to vše vede Eh, opět k zmenšení sociálních a pracovních práv. Když se podíváme, co se děje v Portugalsku, v Řecku či v Irsku, tak je to opravdu velice závažná situace, protože tam zůstá, ke škrtům, platům, zmrazují se perze a platy a i když jsou již velice nízké. Například v Portugalsku jsme měli škrt eh, vlastně minimální mzdy. Bylo to navrženo na tento týden, eh, ten na tento rok a tam Eh, došlo ke čtvrtě ve výči 15 eur a i proto, že vlastně je to velice špatné a je to jasný příklad ne- diskriminace. A když se podíváme na ty takzvané úsporné politiky, které komise společně s radou a s vlády eh, členských zemí aplikuje, tak toto pouze vede k tomu, že se prohloubí sociální nerovnosti. Eh, povede to k tomu, že lidé se dostanou do situace chudoby a podniky neustále vlastně na tom budou dobře a budou opět unikat do fiskálních daňových rájů. A já chci říci, že již nyní, 12.3. v sobotu, bude velká manifestace odborů v Lisabonu a to je boj proti těmto antisociálním politikám. Paní Figueiredo, eh, vy jste eh, eh, využila sice hodně času, ale ještě tady máme otázku od pana Hans Petra Martina. Akceptujete jeho otázku, tak prosím, máte otázku. Senior. Mám jednu otázku, paní Figueire. To poté, co jste nám řekla, co jste právě řekla, mohla byste nám říci, jak vypadá náhlada v Portugalsku vůči Evropské unii? Zase to nějak změnilo? Za ta míra lidí, kteří souhlasí se členstvím v Evropské unii, zase to nějak změnilo? A jak vypadá taková ta všeobecná nálada? Protože Portugalsko na rozdíl od Irska vykazuje jaké který má paralely s Irskem, nejdřív ta velká euforie po vstupu do Evropské unie, pak ty finanční prostředky, které tam plynuly. A chci se zeptat, existuje také v Portugalsku ta e, bublina, která se týká nemovitostí, tak jak to bylo v Irsku? Máte 30 vteřin odpověď na pana Martina. Děkuji. Je jasné, že tyto politiky, politiky Evropské unie, vytváří velkou, po, velké pobouření rovněž v Portugalsku. A proto tedy máme příští, výš příštím víkendu, kdy tedy přijde mládež a profesoři z univerzit budou na ulici a budou manifestovat eh, proti této politice. Pak máme 19.3. velkou národní eh, manifestaci proti těmto nesociálním politikám, kterou organizují portugalské odbory. Samozřejmě, že se to odráží na chování portugalské populace, protože eh, Portugalsko se nachází v recesi a samozřejmě pracujícím se vede stále hůře, nerovnosti se prohlubují a rovněž se eh, velice zhoršuje a vyostřuje chudoba v Portugalsku. Děkuji, eh, děkuji, děkuji. Ano, děkuji, jste využila čas. A nyní má na minutu slovo paní Marita Ulusko. Eh, herr eh, Děkuji, pane předsedo. Komise eh, požadavky po snižování sociální úrovně podkopává sociální pakt a to v oblasti, která není přímo součástí pravomocí komise. Toto je útok na sociální partnery a je to naprosto v rozporu eh, s stávajícím právem. Ale to není ojedinělá záležitost. Stává se to neustále dokola. Hovoří se o jednotkové ceně práce místo o mzdě. A komise se snaží jednoduše prostě obcházet hranice, které jsou jí stanoveny eh, Komise se snaží překreslit mapu sociálních pravidel tím, že eh, členské země a sociální partneři potom nebudou moci plnit svoji funkci. O to tady jde. A tímto způsobem se Evropská komise eh, vzdaluje občanům EU a ztrácí jejich podporu. O tom eh, debatujeme už dlouho i zde v tomto parlamentu, proto se pokoušíme skutečně, aby toto bylo skorigováno. Děkuji, děkuji Marito. Na minutu má slovo pan Cornelis de Jong. Děkuji, pane předsedo. V Nizozemsku máme velmi malé množství lidí, kteří akceptují to, že se v Bruselu vyjednává o mzdách. A vidíme, že i v Irsku máme odpovídající návrhy, které se týkají odstranění indexace mest a že tady dochází k opatření v tom smyslu, aby se zvyšovala produktivita práce. A rovněž slyš, slycháme tedy o té otázce minimálních mest a já musím říct, že si nedovedu představit, že by pracovníci pracující s tímto souhlasili. Kdyby například eh, byl pozměněny mzdy a Tady to vypadá tak, že Evropská unie se zajímá pouze o finanční odvětví, o spekulanty a o velké podniky. Pane komisaři, uděláte s tím něco? Postaráte se o to, aby také na komisi byl někdo, kdo by obhajoval zájmy občanů? Děkuji. Děkuji, pane De Jong. Nyní má slovo na minutu paní kolegyně Silvana Rapty. Pane komisaři Háne, pane předsedo, děkuji. Vy jste nám dal recept. Vy jste nám dal recept s dvěmi pokyny. Za prvé, měli bychom se zbavit e, smluv kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv a také říkáte, že bychom měli snížit minimální mzdy. A vy chcete dát tento recept všem pacientům i řekům. Vy jste se zúčastnil akce, kterou organizovali socialisté a vy dobře víte, co se u nás děje a myslíte si, že ten předpis bude fungovat v Řecku? Já jsem řekyně, já jsem členkou so- socialistické strany, která je u vlády a my se snažíme udělat maximum abychom dostali Řecko z té těžké pozice, do, kterou nás, do, do které nás dostala pravice. Museli jsme udělat kompromisy, my se, museli jsme řešit kolektivní smlouvy a přes všechny ty radikální věci tak nevidíme žádné výsledky. Vy říkáte, že to děláte pro evropské občany a spotřebitele. A když spotřebitelům se sníží mzdy, no tak nebudou si nic moci kupovat, nebudou moci utrácet a Nedostaneme se z krize. Víte, že to je začarovaný kruh. Proč nám dáváte lékařský předpis, který nepomáhá, který pouze eh, poškodí důstojnost zaměstnanců pracujících a který povede k tomu, že práce nebude důstojná, jak by měla být. Zamyslete se i nad sociálními aspekty. Pan předseda přerušuje, využila jste čas a nyní má slovo paní Jutta Steinbrück na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, někdy mám pocit, že byste veškeré tyto recepty měli nejdříve vyzkoušet u vás na komisi, abyste věděli, co vlastně, eh, čemu to pak v Evropě vede. Já mám po, po vašem projevu pocit, že komise sedí jakési věži ze slonoviny a lidé v Evropě, pracující, ti, kteří vydělávají málo, důchodci, to jsou ti, kteří platí za ten účet. A vy tady si vykládáte kompetence, jak se vám to právě zlídí. 18.10. roku 2010 jsem održela od odpověď na svou otázku komisi, kde mě jasně bylo potvrzeno, že minimální platy a Vzdy jsou věcí členských států. Prosím, přečtěte si to. Není přeci možné, když, když máte pocit, že je to pro dobré pro pracovníky, tak mi dáváte takovou odpověď. A když zase máte pocit, že by to bylo dobré pro někoho jiného, tak si změníte směr. To vede k tomu, že občané jsou naprosto nespokojeni. Kolegyně se o tom právě zmiňovala. Ono to vlastně oslabuje roli odborů a oslabuje to také roli vlastně spolurozhodování pracovníků. A já si myslím, že ti, kteří krizi zapříčinili, za to musí také zaplatit. Děkuji a nyní na minutu má slovo paní Blinkevičiute. Pane Děkuji vám v podmínkách hospodářské krize musí země plnit své závazky, ovšem mají svázanější ruce v situaci, kdy se snažíme překonat krizi. Ehm, je nutné vyrovnávat rozpočty, je nutné řešit problémy, ale je nutné toto činit na bedrech a na účet eh, těch nejchudších. Evropská komise eh, tlačí na vládu, aby snižovala mzdy, snižovala penze a podobně. Vy hovoříte o memorandu o porozumění s Irskem, ale něco podobného jste podepsali také s Lotyšskem a eh, také jste tlačili na lotyšskou vládu, aby snížila penze. Litecká vláda tak, pardon, lotyšská vláda tak učinila, nicméně Nicméně ústavní soud toto zvrátil. Takže než podepíšete další takové memorandum, je velice důležité seznámit se správnými podmínkami. Děkuji kolegyně a závěrem na minutu má slovo kolegyně Evelyn Regner. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, pane komisaři. S návrhy, které nyní byly předloženy, Eh, dostáváme situaci, že ti, kteří jsou na tom již tak jako tak špatně, tak jim vlastně na záda nakládáme obrovský ruska, ruksak a říkáme, aby běželi ještě rychleji. Tyto decentralizované vyjednávání jsou jakýmsi manévrem pro odklonění pozornosti, protože ono je totiž velice obtížné zdanit finanční spekulace. Takže eh, tímto způsobem vlastně vlády mají problémy i s makroekonomickou koordinací. A já si myslím, že taková daně z finančních e, transakcí, to by byla celá jiná lačka, jak měřit e, tyto záležitosti. Já bych tady chtěla připomenout Lisabonský smlouvu a chci říct, že já si sociální tržní hospodářství představuje jinak, než že tam mají být založeny decentrální vyjednávání o mzdech, ne, protože toto je v rozporu se solidární mzdovou politikou a vede to k tomu, že se prohlubuje propast mezi bohatými a chudými. A nevede to tedy k tomu, že by tato propast se uzavírala. Takže já si myslím, že by měl být učiněn opak. Já podporuji to, co řekla kolegyně Steinbruck. Musíme se opravdu podívat tam, kde byla krize doopravdy zapříčiněna a zde vlastně se postarat o to, aby ti, kteří křízi zapříčinili, za to také zaplatili. Děkuji kolegyně a nyní máme Catch the Eye, eh, kde máme šest eh, zájemců a za prvé paní Bačesku. Víte, že máte přesně minutu referitor la alinierea costurilor unitare cu forța. Děkuji. Pokud jde o e, ty mzdy a o úroveň produktivity a vztah mezi tímto. Já myslím, že více bychom měli vycházet z těch rámcových podmínek a z ne z nějakých ukazatelů, protože produktivita samozřejmě závisí na e, dalších hodnotách, jako kumulovaný kapitál a to je něco jiného. Třeba je zde velký rozdíl mezi Rumunskem a Německem. My jsme měli odlišné hospodářské politiky po dlouhou, dlouhou dobu a tyto rozdíly e, nelze e, rychle smazat. Moje země se snaží zreformovat důchodové systémy a sociální služby a chceme i e, splňovat různé podmínky paktu konkurenceschopnosti je třeba se podívat i na důchody ve světle demografického vývoje a musí, naše politika musí být realistická. Děkuji. Děkuji paní Bačesku a nyní má slovo pan Kutaš. Pane předsedo, já velice dobře chápu princip subsidiarity, ale myslím si, že důchody jsou v národní kompetenci. A pokud hovoříme o e, e, těch důchodech, eh, tak je třeba se podívat na to z pohledu krize, eh, z pohledu demografického vývoje, vývoje poklesu porodnosti. Občané si začínají hodně spořit na, tom, na těch soukromých eh, systémech, ale co s těmi lidmi, kteří nemají už ten mm, dost dlouhý čas na to připojištění důchodové, ty závisí na mm, veřejných státních systémech. V Rumunsku minimální mzda je propunerea unui nivel minim. 60 euro a je třeba tedy mm, mm, asi eh, se domnívám stanovit minimální evropskou mzdu, ale eh, nejprve musíme si provést takovou komparativní studii o důchodech. Děkuji, děkuji a nyní má slovo paní Marisa Matias. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Hovoříme tady o návrzích, které se týkají platu a které se týkají věku odjedu, odchodu do důchodu a samozřejmě o minimálních platech. A já si myslím, že to vše je velice nespravedlivé. Tyto návrhy je to nespravedlivé a jsou to recepty, které eh, vlastně již několikrát selhaly. To, co se děje na Irsku, v Irsku, ve Španělsku, v Itálii, v Řecku a tak dále protože toto je řeč bez konce a e, jsou to sice rozdílné situace v každé z těchto zemí, ale něco je spojuje. A jedna z těch věcí, které je spoluje, tak to je vlastně to, že se tady znehodnocuje e, vlastně cena práce a e, má z toho zisk finanční kapitál. A kdo tedy platí za kryty? Jsou to pracující a důchodci, penzisté. A kdo to platí? Pak je to taková ta celá e, generace mladých lidí, které mm, pracují za nejistých pracovních e, podmínek a nemají vůbec žádné záruky, co se týče budoucnosti, pane komisaři. Já chci říct, že nemůžeme i nadále odsuzovat lidi do chudoby. Děkuji, Mariso. Nyní má slovo paní Jakonsári. Arvoisa puheenjohtaja, kasvava euro... Děkuji, pane předsedající Eh, v Evropě eh, vidíme nový rostoucí trend a to je pravicový populismus. A jádrem tohoto trendu je stavět se proti EU. A to znamená, že sociální Evropa ztrácí a pokulhává za tržní Evropou. Jsme svědky útoku na veškeré kolektivní vyjednávání, hovoříme místo toho o pružnosti ve mzdové oblasti, ale to ničemu nepomůže. Veškerá závazná legislativa má jeden efekt. A sice, jakmile začneme spochybňovat otázku sociální Evropy, je důležité si uvědomit, že ano, my eh, můžeme eh, škrtat, ale nevíme, jak dlouho. Děkuji a nyní má slovo pan Rubik. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl Īrija nav vienīgā valsts. Irsko bohužel není jedinou zemí, které se toto všechno dotýká. Máme zde také Řecko, ale třeba také Lotyšsko Lotyšsko, které také musí nést tíži všech opatření, která jsou přijímána na základě bankovní krize. Minimální mzda v Lotyšsku je pod úrovní existenčního minima a mm, padají také mzdy. Zažíváme řadu protestů a Lotyšsko Eh, už opustila, eh, opustilo 20 lidí, kteří odešli do zahraničí. My bychom rádi eh, zachránili Lotyšsko před takovýmto trendem. My sice smíme používat peníze na to, abychom zachraňovali mm, banky a rozpočty, ale ne lidi. Ne, ne, ne, mm, mm, čas vyčerpán. A teď poslední řečník, pan Darden. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych chtěl vyjádřit mm, podporu kolegovi Derosovi, eh, protože ty podmínky eh, MMF, eh, to jsou podmínky, které vytvořili naši vysocí politici, to znamená, že za tu krizi platí ti, kteří nespůsobili a potom i zvýšení zákonného odchodu do důchodu. To také navrhuje komise, ale vychází z určitých údajů o délce života. My jsme vydali naši, naši zprávu k zelené knize a tam jsme vyjádřili nesouhlas s tímto návrhem komise a především eh, víme, jak to funguje třeba v mé zemi v Belgii, kdy došlo k tomto prodloužení. Potom eh, eh, náš komisař by měl vyslechnout i signál signály, které vysílají eh, masivně naši evropští eh, pracující a občané, kteří méně a méně se stotožňují s evropským projektem. Děkuji, pane Dardene, a eh, tím končíme s Catch the Eye a uzavřeme tuto rozpravu Eh, reakcí pana Hána, který zareaguje na různé příspěvky. Tak pane komisaři Háne, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedající. Já bych především chtěl poděkovat všem, kteří přispěli k této debatě. A musím říct, že eh, všechno jsou to důležité body k zamyšlení. Eh, nejdříve dovolte, aby se vyjádřil k sociálnímu dialogu. My plně uznáváme význam sociálního dialogu. My jsme neustále v kontaktu eh, se sociálními partnery jak na úrovni EU, tak v jednotlivých zemích komisař Rehn se setkal s irskými sociálními partnery v listopadu eh, v rámci vyjednávání záchranného programu. Bude v tom pokračovat také na své příští misi eh, v Dubnu a později. Na rozdíl od toho, co zde zaznělo, musím říct, že komise eh, nedonutila Irsko k ke škrtům a snižování mest. To jsou opatření, která pocházejí z vlastního programu jirské vlády, eh, která se snažila stabilizovat hospodářství a zajistit, zajistit zaměstnanost. Opět musím říci, že eh, právní základ pro eh, podmínky, na kterých eh, jednáme, je článek 3, odstavec 5, eh, nařízení 407 z roku 10, eh, kterým se stanoví mechanismus ekonomické stability a z konkrétního článku, kde se říká, kde se hovoří o finanční pomoci Unie Irsku. To všechno spadá pod článek 122 odstavec 2. To je debata, tedy, tedy eh, o, ze smlouvy o fungování Evropské unie. Memorandum o porozumění se týká e, řady otázek a e, v žádném případě nespochybňuje Eh, stávající právní základy, to znamená ani články 152, ani 153. 152 je obecné ustanovení, které nevylučuje případná konkrétnější opatření a navíc eh, toto eh, se nějak netýká práv sociálních partnerů. A 153 omezuje obsah opatření, které lze Eh, přijmout podle článku 152. A jelikož my hovoříme o ekonomické pomoci, eh, čili ne sociálních záležitostech, tak tento článek se tím nevztahuje. My ovšem eh, musíme říci, že to neznamená, že by žádná opatření, která ovlivňují mzdy, by nemohla být přijata podle článku 122. Všem toto, nejsou, toto není regulace, to jsou podmínky poskytnutí pomoci EU a to je skutečně výslovně v pořádku dle článku 122 odstavec 2. To znamená, že se zde nedostáváme do právních problémů, a navíc ekonomická politika eh, v oblasti sociální a v oblasti mzdové není kompetencí EU. Ta to kompetence zůstává členským zemím. Podmínky ekonomické politiky těchto programů jsou závazky členských zemí a opět se to eh, musím říct, že naše opatření jsou tady právě v pořádku. A na závěr bych chtěl říci, že každý program finanční pomoci má přirozeně sociální dopady. Nicméně smyslem je vyhnout se ještě daleko horším sociálním důsledkům a naopak vrátit se k zaměstnanosti a hospodářskému růstu. Děkuji, pane eh, komisaři Panderosa. Máte technickou procedurální připomínku? Prosím. Tady je rozpor v tom, co říká pan komisař, eh, pan předseda říká, ale rozprava již skončila. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Eh, každý z řečníků si může myslet, že eh, tady jsou nějaké rozpory i eh, eh, v tom, co říká pan komisař, ale teď jsme skončili rozpravu a budeme pokračovat s dalším bodem programu, což je ne, ne, ne, ne, pane De Rosa. Rozprava skončila. Máte technickou, řekněte mi, Eh, jakého pravidla podle jednacího řádu se domáháte? Ne, já se mm, bych chtěl, abyste pomohl nám mm, identifikovat, že když pan komisař tady se postaví a mluví a řekne, že na jedné straně Irsko není nuceno, aby snižovalo mi mzdy a sociální ochranu a, na dru- a potom dále pokračuje a říká, že ta e, dohoda e, je podmíněna, že tam je, jsou tam stanoveny podmínky, no tak to je přece zásadní rozpor. Pan předsedající, pane Rosa, vy víte, že vás mám rád, ale nemůžeme tady opět otevírat diskuzi. A váš názor je názor, který respektujeme, stejně jako je třeba respektovat názory pana komisaře a každého. E, a, a, a můžete v tom vidět nějaké rozpory. Budeme pokračovat s dalším bodem, což je prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Je to interpelace, je to otázka k ústnímu zodpovězení od Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a jejím autorem je kolega